Dobré ráno všem, dobré ráno, dámy a pánové, kolegové, vítám vás na dnešním zasedání našeho výboru. Dostáváme se hned k bodu na, prvnímu bodu na pořadu jednání, který musíme přijmout. Pokud nemáte žádné vyjádření, považujeme pořad jednání za přijatý bod Dvě Žádná oznámení předsedy nejsou, takže se dostáváme k bodu 3, což je schválení zápisu z minulého společného jednání, což bylo 11. prosince 2017. Pokud nebudou žádné, žádná vyjádření, eh, budou ty, bude tento zápis považován za přijatý. A nyní se dostáváme k bodu eh, číslo 4. A znovu je pro nás potěšením zde přivítat eh, pana velvyslance Joavale de Almeidu, který je častým a vítaným hostem v naším výboru, který vede delegaci EU v Eh, při OSN. Eh, jak víte, naše práce eh, má tři hlavní aktivity v souvislosti s OSN. Jednak je to doporučení pro valné schromáždění, které je základem evropských priorit a letos je pan Eugen Freund zpravodajem pro toto doporučení. Potom je to návštěva sídla OSN a podvýboru lidských, společně s podvýborem lidských práv a potom je zde pracovní skupina, která je eh, věnována vztahům EU, OSN a eh, té předsedá paní Barbara Lochbichler. A chtěl bych poděkovat za vaši podporu z loňského října. Ta návštěva byla velmi úspěšná. Pokud jde o dnešní diskusi, nejenom já, ale všichni ostatní by si rádi vyslechli informace o reformách <coughs> generálního tajemníka Antonia Guterres, zejména v kontextu rozpočtových škrtů, které Spojené státy oznámili koncem roku 2017. Tedy nás budou zajímat vaše eh, názory, váš pohled na situaci. Máte eh, slovo. Eh, děkuji za slovo, dobré ráno. Jsem vždy potěšen, že mohu být na půdě parlamentu. Není to jenom moje povinnost, je to uh, moje je to pro mne potěšením i přijet do Bruselu a e, při příležitosti 8. března bych zvláště pozdravil poslankyně a zaměstnankyně sekretariátu, jakož i všechny ostatní dámy přítomné v eh, místnosti eh, u příležitosti MDŽ. E My eh, v New Yorku se věnujeme genderovým otázkám, otázkám, které se týkají žen a dívek, protože připravujeme i vznik komise a práci komise, která začne v New Yorku v pondělí a která je věnována postavení žen. Je to součást našich eh, každoročních aktivit a my eh, aktivně tedy připravujeme tuto, eh, tuto setkání, tuto komisi. Byl jsem také potěšen, že jsem mohl být hostitelem delegace AFETu, která přijela koncem října, začátkem listopadu. Je to pro nás takový a zlatý hřeb celého roku eh, přivítat vaší delegaci, abychom si eh, vyměnili názory o politickém klimatu v Evropě a vy se také můžete dozvědět o tom, jak vypadá situace v New Yorku. Vítám také pana Fronda, těším se na spolupráci s ním a budeme se snažit ho po, eh, podpořit stejně tak jako paní Loch byl, která přijede za několik týdnů. Jako na úvod k naší diskusi bych rád řekl, že v New Yorku je pro nás eh, probíhá velmi zajímavé období. Celosvětová situace není vůbec jednoduchá, je eh, velmi volatilní, eh, obtížně se zvládá a zároveň máme nového generálního tajemníka, který je Evropan, který je Portugalec, což je vše. A a zároveň je osobou, která je velmi dynamická a která hledí do budoucna. Takže navzdory všem problémům, navzdory té velmi neklidné celosvětové situaci vidím uh, nový, uh, novou motivaci k aktivitě, která právě je dána postavou nového generálního tajemníka. Jaká je tedy dnes ta situace. Máme tady tady tu novou motivaci, ale také nové hrozby, které přicházejí z různých částí eh, světa, eh, někdy i z té strany, kterou jsme považovali za eh, stejně myslící partnery a, a ta, ty hrozby jsou ze strany těch, kteří nechtějí multilateralismus. Je to kombinovaná situace, zobená různými faktory a, a tudíž o to hůře se a, a, zvládá. Vidím tady ty um, staré. A, Eh, rozpory a rozkoly, které se znovu objevují, rozdělená eh, Rada bezpečnosti, která není schopna se shodnout na eh, mm, jednotném stanovisku k různým situacím ve světě. Vidím také chování našich amerických, postupy našich amerických přátel, které se mění a někdy je obtížné s nimi nacházet společné stanovisko. Rusko, další stálý člen Rady bezpečnosti, se mm, pouští do taktizování na místo dlouhodobé strategie a vidím také, vnímám, že Čína mm, zabírá velký prostor a tudíž se otvírají určité příležitosti pro Evropskou unii v podobě nových odpovědností na celosvětové scéně. Eh, pokud někteří jiní odcházejí, eh, je zde zájem ze strany mnoha lidí, aby Evropská unie naopak vstoupila více do hry. Jsme toho schopni a máme na to dostatečné eh, vybavení po eh, dvou letech ve své, v této poslední eh, pozici a po eh, čtyřech a půl letech jako velvyslanec ve Spojených státech za EU je můj pohled tak následující. My jsme, naše postavení se v New Yorku zlepšilo v, té, v tom multilaterálním kontextu, jak naše důvěryhodnost a naše schopnost jednat, náš vliv ne kvůli mně, samozřejmě zejména kvůli Lisabonské smlouvě. To za prvé. Za druhé, kvůli aktivitě, aktivitě a důvěryhodnosti vysoké představitelky. A také proto, že v dalších institucích, v tomto parlamentu, v tomto výboru máme eh, zástupce, kteří mají dostatečný a dlouhodobý pohled na to, aby pochopili jednu jednoduchou věc. Nemůžeme ovlivňovat stav světa a multilaterální systém, pokud nebudeme jednotní. Jednota je naprostým klíčem a podmínkou pro to, aby EU, bylo schopno, aby EU byla schopna ovlivňovat eh, eh, to, co se děje a abychom využili toho prostoru, který se uvolňuje k tomu, abychom prosadili naše hodnoty. Když se podívám na rok 2017, byl to lepší rok než rok 2016. Jsme jednotnější napříč celým spektrem, což vyžaduje hodně práce i v New Yorku, i zde. A s jednou nebo dvěma výjimkami máme velmi dobrou pozici, ale ty výjimky jsou problémem. Pokud jsme viditelně rozděleni ve svých stanoviscích, to má velký dopad na naší eh, důvěryhodnost a na naší pověst, reputaci. Eh, když se podívám na usnesení, které, ne, které se týkalo eh, Jeruzaléma, tady bylo pro nás velmi poškozující, že jsme nebyli schopni prokázat jednotu eh, ve věci, která je naprosto v souladu s naším, spole, s naším společným stanoviskem a je v souladu s usnesením Rady bezpečnosti. Vidím také různá stanoviska na otázku migrace. Přitom probíhají důležitá vyjednávání k globálnímu kompaktu k migraci a tady není na místě, abychom byli rozděleni. Pokud chceme mít eh, nějaký vliv na to, jak tento kompakt bude vypadat. A je to kompakt, po kterém my voláme, protože se domníváme, že migrace není eh, evropským problémem pouze, eh, pouze evropskou realitou. Je to globální problém, který vyžaduje globální řešení. A my pokud můžeme ovlivnit tato, my jsme schopni ovlivnit to, to globální řešení, ano, jsme, pokud budeme jednotní, ale pokud budeme rozdělení, pak budou mít hlavní slovo jiní něco k Syrii a něco k reformě OSN předtím, než předá, eh, bude prostor na otázky. Eh, Syrie. Tady jsou dvě cesty, dvě, dva způsoby analýzy. První je ta politická analýza a druhá je ta cesta či nebo úroveň um, humanitární a třetí, řekněme, úroveň je ta úroveň uh, uh, třetí. Um, ani na jedné z těch rovin to nevypadá dobře. Ta politická rovina je zablokovaná. Tady došlo k naprostému zmrazení situace. Nefunguje to. Dost podařilo se dosáhnout toho, že stále to téma je na pořadu jednání OS. OSN je v centru pozornosti v Ženevě a to se nám podaří eh, uchovávat v tomto centru díky našim aktivitám a našich partnerů a díky podpoře eh, generálního tajemníka. Ale Zatím se, me, se nám nepodařilo vytvořit podmínky pro politické řešení v Syrii, zejména proto, že syrské uh, a úřady se nejsou připraveny se angažovat v tomto procesu. Ti, kteří mají v Damašku vliv, eh, eh, objektivní vliv, eh, zatím neudělali dost, aby Damašek přesvědčili. V humanitární rovině je ta situace téměř katastrofální. Včera proběhly na půdě Rady bezpečnosti konzultace v této věci. Byla schváleno před několika týdny usnesení, usnesení v tom smyslu, že tedy došlo ke klidu zbraní, ale tento, toto příměří není respektováno. K, dále bylo, eh, zaj, eh, došlo k zajištění přístupu humanitární pomoci, ale i to je respektováno velmi, jenom velmi omezeně a částečně. A ukázalo se tedy včera, a to se, že ta eh, rezoluce není vůbec prováděna. Jsou z toho viněny různé strany a tohoto vzájemného obvinování a detailů vás ušetřím. Mm, poslední informace konkrétně, které mám, že konvoj, který měl přístup do eh, regionu, které bylo cílem té humanitární pomoci, tento konvoj eh, tvořený 620 eh, nákladními vozy, 10 eh, nebylo vpuštěno vůbec, 4 byly vyloženy jenom následně, částečně a nedošlo k žádné evakuaci ze zdravotních důvodů. Přitom odhady jsou, že alespoň tisíc lidí by mělo být evakuováno. Tedy hm, ta, na té humanitární rovině se tedy příliš mnoho neděje a rezoluce uh, není prováděna. A nyní ta třetí rovina chemických, eh, eh, používání chemických látek, to je situace, která je tež v Radě bezpečnosti zablokována a žádného pokroku, tedy žádný pokrok v budoucnosti se nám eh, nerýsuje, pokud jde o plnou, eh, plné zmapování chemických zbraní, použití chemických zbraní v eh, syrském konfliktu. Reforma generální Eh, tajemník eh, vede reformu na třech, třech eh, úrovních. Pokud by se vše v těch třech úrovních podařilo prosadit a implementovat, vznikly by úplně jiné, jiná organizace OSN. My tyto reformy na třech úrovních podporujeme. Já jsem se sešel na snídani se všemi velvyslanci z členských zemí a také s kde jsme vyjádřili plnou podporu. Je tady určitá e, rezistence jak vně, tak uvnitř OSN těmto reformám, ale bylo již dosaženo pokroku, jdeme správným směrem ale dostáváme se teď k tomu samotnému jádru jednání k někdy na jaře. Eh, zajímavé, zajímavá, zajímají vás ty rozpočtové dopady a mm, nyní je na nás vyvíjen tlak o, eh, o Spojených států eh, snížit výdaje a domníváme se, že pokud ten tlak je přiměřený, tak je to tlak, který je vítaný, protože OSN potřebuje reformovat, potřebuje dělat více za stejné peníze nebo dokonce za méně peněz. A to, toho chce dosáhnout generální tajemník, ale to za předpokladu, že ten tlak USA bude přiměřený. E, zatím jsme nezaznamenali žádné negativní tlaky a negativní dopady. Rozpočet byl snížen, byl snížen, pokud jde o výdaje, asi o 5%, což nijak nepoškozuje naší akceschopnost ale jsou tady náznaky toho, že Spojené státy by chtěly ještě více. My jako EU v této diskusi hrajeme důležitou úlohu, jakýsi e, most na jedné, mezi e, USA na jedné straně a těmi, kteří by naopak chtěli navýšení. A v těch rozpočtových diskusích je ta, um, to číslo, na kterém jsme se shodli, je číslo, které jsme předložili my. Jsme tedy těmi um, vyjednavači, těmi staviteli mostů v tomto jednání. Všechny členské státy eh, tu odpovědnost vyjednávání byla přenesly eh, eh, na nás třeba, že my sami tuto pravomoc nemáme, ale bylo to ukázkou určité důvěry členských států a je to zase způsob, kterým se domnívám, že se dá, ten, že se dá dosáhnout úspěchu touto jednotou a společným postupem. Eh, reformy, které zahájil eh, generální tajemník, eh, doufám, že budou prováděny a či o nich rozhodnuto do září. Je potřeba si Mm, zachovat eh, to nasazení a jakákoliv um, pomoc, kterou může v tomto směru uh, eh, EU a parlament poskytnout, je vítaná tak, aby to byla úspěšná reforma. Nezapomínejme na tu jednoduchou skutečnost, že kolektivně EU a jeho členské státy jsou největším finančním přispěvatelem do systému OSN. To si lidé často neuvědomují uvědomují. Společně jsme největším přispěvatelem. Ty příspěvky vyměřené do běžného rozpočtu OSN představují společně více než 30 toho řádného rozpočtu. V roce 2000 16 tři členské státy, Spojené království, Francie a Německo byly individuálně největšími přispěvateli, třemi největšími přispěvateli do systému rozpočtového, to, rozpočtového OSN. Ta, ty dobrovolné příspěvky ty dobrovolné příspěvky z těch 28 členských států představují téměř 50 všech dobrovolných eh, příspěvků všech členských, členských států OSN, či kterých je 193. Čili ještě jednou bych to rád zúraznila, naše vztahy s OSN nejsou pouze zásadní, pokud jde o hodnoty a principy, když se podíváme na naše dohody, chartu, tam skutečně dochází k velikému překrytí, ale zároveň je to velice úzké spojenství v oblasti financování. EU představuje teda i hodnotu, i finanční příspěvky systému OSN do velké míry. Měli bychom na to být hrdí. Já osobně jsem na to velice hrdý. Ovšem to sebou nese i určité odpovědnosti. A pokud chceme převzít odpovědnosti v rámci multilaterálního systému, musíme zůstat sjednoceni. Pokud by tento parlament mohl našim ministrům předat tuto zprávu a i jejím spolupracovníkům o tom, že jednota je zásadním krokem pro úspěch, naopak rozkol je odsouzením ke slabosti v rámci systému OSN. Děkujeme, pane velvyslanče, děkujeme za tato úvodní slova. Několik kolegů již se přihlásilo o slovo. Jak budeme postupovat? Budete odpovídat Eh, v rámci jednoho kola otázek nebo vždycky po každé otázce v rámci celého kola. Dobře, milí kolegové, máme asi tak půl hodinky do desíti. Pan Freund bude prvním, který se právě zabývá touto problematikou. Dvě, tři minutky, <clears throat> takže prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji, vážený pane velvyslanče. Vždycky je pro nás velikým potěšením. Asi nebudete potřebovat eh, sluchátka. Vždycky jsme nesmírně rádi, když mezi nás přijdete zde do Bruselu a zároveň je pro nás příjemné vás navštívit v New Yorku. Pro mě to bylo velice příjemné. Já jsem navštívil OSN v takové napůl oficiální pozici v září před čtyřmi lety, to bylo poprvé. A v podstatě tím nejdůležitějším, nejproblematičtějším bodem poslední čtyři roky je otázka reformy OSN a já pořád čekám na tu skutečnou reformu. Ovšem, vy jste se o tom zmínil, že stávající generální tajemník již skutečně bude realizovat své reformy. A já, jestli dovolíte, dvě základní takové obecné otázky a poté bych poprosil nebo přenechal slovo kolegům ke konkrétním aspektům, které od vás budou požadovat vysvětlit. Mohl byste nám prosím říci, co považujete za ty největší rozdíly v přístupu k těm problémům, kterým čelíme na poli OSN mezi stávajícím generálním tajemníkem a jeho předchůdcem. Já vím, že oba dva tak nějak pochází úplně z jiného světa co je jistě samo o sobě již nějak rozděluje, pokud jde o jejich přístup, pokud jde o jejich charakter. Ovšem mohl byste nám prosím říci, jak vy osobně vnímáte tyto rozdíly mezi nima? A druhá otázka, vy jste se toho moc nedotkl a to je otázka Spojených států amerických. My víme, že prezident Trump má, jak bych to řekl, zásadně odlišný přístup k OSN než jeho <laughs> předchůdci. Vy jste byl posledních 12 měsíců velvyslancem EU ve Spojených státech, ještě za prezidenta Obamy. Mohl byste nám říci, jakým způsobem to ovlivnilo fungování OSN zda Nikki Haley? Zda ji vnímáte v jiném světle než amerického prezidenta, který má jiný přístup k OSN. To je vše z mé strany. Děkujeme, pane kolego Freunde. A nyní politické skupiny. Paní Pitera za EPP bude první dvě minuty, prosím. Já mám jednu otázku, eh, pane velvyslanče. Pane velvyslanče, vy jste se zmínil ohledně politiky týkající se Číny. Já bych se chtěla zeptat, eh, jak to vypadá, protože od 26. ledna 2018 její zahraniční, ministerstvo zahraničí přišlo s bílou knihou v této oblasti a um, hovoří se zde o určitých ambicích eh, Číny, především pokud jde o tání ledu na pólech, um, zmiňuje se, zmiňuje se zde země, země, které jsou v, například v části Tumeny, která je části uh, Číny, která je až za arktickým polem. V podstatě vlastně vidíme, že i přes Polsko, Holandsko a Irsko se Eh, tento, mm, te, jde, tento, eh, eh, jde tato rovnoběžka. Víte, oni hovoří o tom, že by to v podstatě a zároveň je tam ta nová, nová hedvábná stezka, určité možnosti využívání tohoto propojení s Čínou. Proto bych se chtěla zeptat, zda tato nová hedvábná stezka, polární hedvábná stezka, je předmětem debat či analýz na půdě OSN. Děkuji. Děkujeme pan Panelice, děkuji, děkuji za to, že jste mezi námi v našem výboru i již dvakrát, i za možnost eh, navštívit eh, v New Yorku, kde skutečně jste se nám nesmírně věnovali. 2019 S E G, tento summit, který nás čeká. Já doufám, že, na, že i komise přijde s určitými konkrétními kroky, jaké jsou vaše očekávání a na čem můžeme spolupracovat. Jeden z těchto cílů se týká klimatu. Joe Leinen e, dneska je mm, rovněž a dva naše výbory se věnují takzvané klimatické diplomacii. Je to něco, čemu se věnujeme už od roku 2013. Viděli jsme, že i taková možnost byla využita ve vztahu s Iránem a No, tento přístup by mohl být dobrý i u jiných e, zemí. Pokud jde o ministry zahraničních věcí, máme zde jejich závěry ze samitu a zprávu z vlastní iniciativy, která by měla být předložena na konci léta. V tomto ohledu chtěli bychom posílit kapacitu SVČ naší delegace, ale zároveň Evropského parlamentu jakožto důležitého hráče v rámci různých delegací, protože pro nás skutečně by v rámci ACG bylo velice důležité, abychom v tomto portfoliu klimatu zaangažovali ostatní země. Jak bychom mohli spolupracovat v oblasti klimatické diplomacie, závěry, s ohledem na závěry rady, zaměření na ACG v příštím roce a zároveň společně hrát roli v následující konferenci COP, abychom byli takovým globálním hráčem společně dále. Je to za EKR, pan Čalstano, děkuji pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče, za úžasný přehled všech těch výzev, kterým čelíme za EU v rámci OSN. A samozřejmě, že bych velice rád poblahopřál i celému Portugalsku za to, že pan Gutierrez byl jmenován do této pozice, ale i e, Antonio Senteres, který rovněž zastává velice důležitou roli. Nyní Brexit. Premiérka Mejová v um, Mnichově na bezpečnostním samitu a i doporučení rady říkají, že s ohledem na Brexit chtějí, aby za rok došlo k další spolupráci, především na poli zahraniční politiky, jakožto priority. My chceme obranou bezpečnost um, v rámci společné smlouvy. Já nevím, zda mm, je zde apetit nad rámec SK, dále dohoda k přístupu, ohledně přístupu k jednotlivým databázím a tak dále. Ovšem, jak to bude vypadat na poli OSN v Radě bezpečnosti, protože EU tam bude mít pouze jedno trvalé eh, stále místo po vystoupení Velké Británie, to znamená Francie. Čili jak to vnímáte, tento Brexit, pokud jde o koordinaci zahraničních politik, zájmy bez eh, Eh, Francie a EU na úrovni OSN. Probíhají nějaké diskuze v současné době, jak bude vypadat tato spolupráce po Brexitu. A dále je to Kypr, země, se kterou jsem úse propojen poslední léta možnost jednání o reunifikaci pod, prezidentem, pod novým prezidentem. Samozřejmě, že Turecko se snaží Eh, například ty problémy s italskou ehm, ropnou ehm, těž, těžební lodí, ehm, jak to vypadá na půdě OSN, protože Kypr je členskou zemí. A pokud jde o reformu OSN, já jsem vždycky podporoval stále místo pro Brazílii, Německo a Japonsko. Je zde nějaký pokrok v této oblasti, především s ohledem na eh, postupy a postoje EU, kdyby teda Německo získalo tento post. A zároveň, pokud je o zneužívání, neustále zneužívání VETA ze strany Číny, podpora ze strany, ze strany ruská podpora Číny, vidíme to vůči eh, Syrii, Trump nemá zájem na multilateralismu, nyní vidíme tu obchodní válku, chce podkopat eh, nejenom OSN, ale i VTO. Pro nás, pro multilateralisty je to obrovské, obrovská hrozba, tak to vnímáme. Děkujeme a nyní za Alde pana Stevičius, děkuji za slovo, pane předsedo. Pane velvyslanče, podobně jako kolegové, rád bych ocenil naši spolupráci naše delegace a se navštěvuje New York. Byli jsme v OSN. Děkuji vám za vaši práci a přeji hodně úspěchu do budoucna. My jsme nedávno ve výboru DROA pro lidská práva navštívili Ženevu 37. zasedání Rady pro lidská práva. A To, co jsme tam viděli, nebylo moc pozitivní. Probíhala tam rozprava na ratě ohledně priorit v této oblasti, soukromá lidská práva, kolektivní lidská práva, politika lidských práv versus rozvojová politika. Jak to chápete v diskuzích v New Yorku? Jak byste popsal situaci v tomto ohledu? A druhá věc se týká debaty či diskuzí možných mírových misí OSN e na Ukrajině, nedávno okupované Ruskou federací. Jsou zde nějaké nové informace, co bychom mohli očekávat v tomto ohledu? Děkuji. Děkujeme za GUE NGL paní Sakorafa. Máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane velvyslanče, děkujeme za všechny informace. Ráda bych vyjádřila i určité obavy ohledně budoucnosti této organizace. Vy jste se o tom sám zmínil, že máte určité obavy do budoucna. Ráda bych se zeptala, co v rámci globálního kompasu, k čemu dochází na půdě OSN. Členské státy by měly zaměřit svou pozornost spíše na člověka jakožto centrum jejich pozornosti, lidská práva, podpora situace migrantů a to všechno by mělo být založeno na tomto základě. Všichni asi souhlasíme s tím, že když hovoříme o, ten, o tom přístupu zaměřeného na člověka, nesmíme zapomínat na ty nejcitlivější skupiny, například nezletilé bez doprovodu. To je zásadní problém. Proto se chci zeptat, jak to v praxi bude vypadat. Dojde k nějakým změnám? Myslíte si, že v rámci politik EU implementovaným členskými státy bychom mohli vůbec hovořit o ochraně lidských práv a solidaritě. Je to možné? Sám jste se zmínil o různých přístupech různých členských států, v rámci OSN. Domníváte se, že podobný přístup bychom mohli mít i v EU, kde dokonce i v současné době některé členské státy nechtějí převzít dostatečnou odpovědnost, která je po nich požadována. V tomto ohledu my jsme zatím nerozhodli o revizi Dublinu. Některé členské státy nesouhlasí s férovým rozdělením břemene migrantů a dále je to otázka Turecka která není založena na žádné mezinárodní dohodě ochrany uprchlíků. Co byste řekli zemím, které zhlížejí k Evropské unii, které se chtějí stát jejím členem a tyto země spochybňují mezinárodní dohody, ohrožují nebo vyhrožují členským státům EU, vytváří napětí v Egejském moři, v okolí Kypru a tak dále. Děkujeme, říká pan předseda. Poslední čtyři řečníci eh, za EPP to bude paní Voxel. Děkuji za slovo a děkuji panu velvyslanci za to, že mezi nás opět přišel, za jeho prezentaci. Nekontrolované toky, migrační toky vytváří obrovský tlak na evropské hranice od roku 2015. Nesmíme zapomínat na to, že migrace je jedním z největších globálních rizik, hroze V Evropě jsme zaznamenali strašné útoky na naše občany a proto mezinárodní společenství by mělo respektovat právo státu, dát bezpečnost občanů, dát bezpečnost občanů tu nejvyšší prioritu každý stát eh, má svou suverenitu a práva rozhodnout o tom, koho přijme na své území. Maďarsko chrání externí hranice Evropské unie a je plně odhodláno chránit Evropu tímto způsobem. Koordinace musí být eh, i na globální úrovni, pokud je o migraci Evropská unie zatím nedosáhla dohody v této oblasti, především pokud jde o nějaké zákonné cesty migrace, které by se snažili řešit tento nekontrolovatelný eh, tok migrantů. Někteří tvrdí, že je to součást řešení, jiní nesouhlasí. Globální koordinované řešení, tak jak je připraveno v New Yorku, je podle maďarské vlády dalším stimulem pro to, aby lidé čím dál tím častěji opouštěli své domovy mnoho mých kolegů v parlamentu věnuje důležitost úspěchu jednání o globálním kompaktu na základě respektování mezinárodního práva. Já jsem jedna z těchto kolegů, kterým to leží na srdci, ale zároveň jsem přesvědčena o tom, že i mezivládní jednání v New Yorku umožní evropským institucím i členským státům dodržovat interní pravidla především, pokud chceme být koherentní. Naše evropská delegace ovšem 22. přišla s prohlášením, které bylo proti stávajícím pravidlům a postupům. Proto bych se ráda zeptala pana velvyslance, eh, jak to vypadá, aby skutečně došlo k plnému respektování práv a našich vlastních evropských postupů, pokud jde o vystupování na mezinárodních fórech. Proto bych byla ráda, abyste postupoval pouze v rámci našeho mandátu smluv, pokud jde o společné stanovisko a nejak předbíhali situaci bez našeho dohledu. Děkujeme a nyní Joe Leiden. Děkuji za slovo. Vidím, že máte sluchátka, tak budu mluvit německy. Vy jste hovořil o roku 2018, že to je rok EU, je tady pět členských zemí, které budou zasedat v Radě eh, bezpečnosti. Máme také eh, předsedu vaného shromáždění a generálního tajemníka. To by mohlo znamenat, že se naše názory více prosadí. Trump zautočil také na mírové operace. Možná, že byste nám mohl eh, podrobněji uvést, co to přesně bude znamenat. Potom jde o to, jak posílit postavení EU v rámci OSN. E, předseda komise navrhoval, aby se v oblasti zahraniční politiky hlasovalo většinově. Co to přesně bude znamenat ve vztahu k OSN, protože tady vždycky bude menšina, která s tím souhlasit nebude. Moje kolegyně se zmiňovala o některých humanitárních krizích. My jsme Ehm, se seznámili situací eh, Rohingů eh, v Barmě, ale také víme, že ta humanitární krize je v Sýrii. Děkuji a pan Bashir má slovo. Děkuji, pane předsedo, pane velvyslanče. Já dobře znám vaše velmi přímé názory. Chtěl bych se zmínit o dvou věcech. Jako můj kolega Austrovičus i já jsem nedávno byl v Ženevě kde jsme se setkali eh, s komisařem Al-Husseinem a jeden výsledek toho jednání bylo, že ekonomická síla se přesunuje na východ a eh, velmoci jako Indie a Čína jsou silnější, což je na jednu stranu dobře, protože eh, se tím zlepšují životní podmínky obrovského počtu obyvatel, které předtím žili v eh, chudobě. Nicméně toto jsou země, které třeba nemají až tak dobré výsledky v oblasti lidských práv a které si myslí, že Eh, ekonomický vývoj to sám napraví. Jak můžeme se k tomuto problému postavit? Jak eh, můžeme zlepšit eh, ochranu lidských práv v těchto zemích? Druhá otázka se týká práv uprchlíků. Skolabované státy jako Sýrie nebo Afghánistán potřebují více podpory, aby se tam zlepšila zpráva, právní stát, demokracie a tím pádem i lidská práva. A potom jde o křehké státy, jako je Pakistán nebo Jordánsko, které už předtím nebyly v dobré výchozí pozici, teď se to zhoršilo a proto potřebují naši podporu, protože v nich pobývá 68 milionů migrantů nebo uprchlíků, eh, kteří ve světě Eh, byli vyhnáni z domova a těm je potřeba poskytnout základní eh, zdravotní péči nebo eh, školní výuku. A třetí, poslední otázka, reforma OSN. vím, pane předsedo, že mluvím moc dlouho. Myslím, že je potřeba provést důkladnou reformu a to, že některé země mají právo veta, není až tak demokratické. Měli bychom tady usilovat o skutečnou demokratičnost. Děkuji, pane Bašire. Pan Schaffhauser. Děkuji, pane předsedo. Asi jste mě neviděl, když jsem se o slovo hlásil eh, v tom prvním kole. Eh, mám jenom několik poznámek. OSN to je skvělý projekt, kterého my si velmi vážíme v naší politické skupině protože to umožňuje dialog mezi národy a spolupráci mezi nimi, což si ale vyžaduje respekt vzájemný a na základě toho respektu také eh, respektování svrchovanosti všech těchto zemí. Vzhledem k, eh, k té dominantnosti nebo velké přítomnosti členských států EU je potřeba, abychom dbali na to, že Evropská unie byla dobře skoordinovaná, Neznamená to nutně, že by měla mít jenom jedno křeslo a ty státy by si měly uchovat svou nezávislost. To je zásadní věc. A já myslím, že i prezident Trump je na stejné vlnové délce nebo má stejnou vizi. Mám ještě eh, jednu otázku týkající se bezpečnosti a obrany. Dá se mi, že vzhledem k neúspěchu eh, mírových misí. Ehm, členové Rady bezpečnosti, zejména Francie, Rusko a Spojené státy, intervenují eh, společně, efektivně, protože mají kapacitu intervenovat eh, v zahraničí, aby stabilizovali některé konfliktní zóny. Tyto iniciativy Eh, pravděpodobně budou pokračovat. Mě by zajímalo, co si o to myslí zástupce Unie, jestli je dobré podporovat eh, tuto spolupráci v oblasti boje proti terorismu, zejména v Africe. Děkuji vám. Děkuji. A vzhledem k tomu, že tady máme portugalského řečníka, tak teď dám slovo také Aně Gomeš. Děkuji. Nejdůležitější reforma, která je nejvíc potřeba v oblasti globální bezpečnosti, je reforma Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník to navrhl, usiloval o to, aby eh, získal podporu, ale daleko to nedošlo. A my bychom to mohli eh, nastartovat také s výhledem na Brexit, bychom měli usilovat o permanentní eh, křeslo v Radě bezpečnosti pro EU a mít eh, právo VETA, protože to paralizovalo eh, práci Rady bezpečnosti. To by také měla odpovídat rozložení sil v 21. století. Slyšel jste něco o tom, že by vysoká představitelka nebo generální tajemník někdy spolu eh, o tom mluvili. Druhá otázka, že bez toho mm, nebude možné najít řešení v Syrii nebo na Blízkém východě. Migrace, připravte se na nejhorší, jak to říkal vysoký komisař pro uprchlíky, je potřeba se rezolutně postavit Eh, těm, eh, kteří eh, na to mají jiný pohled, jako je Orbán například. Ale Rada také je jedním z nich, z těchto hráčů, kteří to ignorují. A pak se chci zeptat, jestli OSN bude něco dělat s tím, aby Spojené státy umožňovaly existenci tolika daňových rájů. To je také otázka, kterou bych ráda položila generálnímu tajemníkovi OSN. Zajímá to také africké země, protože víme, že to byly evropské země, které to zablokovaly v tom posledním summitu v Addis Abebě o rozvoji, takže by mě zajímalo, jak se to teď vyvíjí. Děkuji. Zaznělo tady 11 vystoupení, řada otázek a já bych vám teď chtěl dát 15 minut na to, abyste zodpověděl v největší možné míře, ale ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, protože v říjnu nebo na začátku listopadu pojedeme do New Yorku, tak bychom eh, měli diskutovat také o důsledcích Brexitu, protože to má dopad na OSN. Takže to eh, bych eh, usiloval nebo chtěla byste odpověděl i vy. Děkuji vám za vaše otázky a poznámky. Pokusím se několika slovy odpovědět na většinu z nich. Nejprve asi to nejdůležitější, na nejobtížnější diplomaticky, tedy no, ten přechod od banky Muna k Gutierrezovi, to nejsou věci, na které diplomati rádi odpovídají, ale mohl bych vám aspoň naznačit, co Eh, bych mohl eh, říci v neformálnějším eh, zasedání, je dobré si uvědomit jeden fakt. Antonio Guterres je první bývalý premiér, který se stal generálním tajemníkem OSN. Byl premiérem své země, byl také předsedou své politické strany, byl členem jedné mezinárodní politické rodiny, to je ten první aspekt, který ho eh, odlišuje, má jiný profil. A druhá věc, kterou bych mohl uvést, je to, že měl deset let zkušeností jako komisař pro uprchlíky a zná tedy OSN eh, interně, zná i svět velmi dobře a to mu dává, já myslím, komparativní výhodu, což také není irrelevantní ale další poznámky bych se nechal na to neformálnější prostředí. Co se týče měn eh, OSN, já jsem pracoval se Samantou Powell, bývalou ve vyslankyní eh, Spojených států OSN jmenovanou Obamou. Máte si tedy i na dobu, kdy Spojené státy měly jiný eh, přístup porovnání s tím, který zastával prezident Obama, zejména během jeho druhého eh, období. A proto bychom eh, to měli eh, vnímat s ohledem na ty okolnosti, měli bychom si uvědomit, že v minulosti tady existovalo období, kdy Spojené státy se dívaly velmi kriticky na OSN. Myslím, že největší Výzva je v tom, jak co nejvíce komunikovat s Američany, jak hledat společné body a těch je pořád celá řada. Ale tam, kde to možné není, tak musíme držet našich postojů, hodnot. A to také děláme. V některých oblastech to funguje lépe než v jiných. Moje obava postoj americké strany je, je hlavně, jaký signál to vysílá zbytku světa. Jména těm, kteří se nechtějí angažovat v tom multilaterálním systému. A e, asi rozumíte, co tím chci říci. K Číně tady, jak už jsem říkal, jsme svědky čím dál tím důležitější je role Číny v multilaterálním systému, což je naprosto konsistentní s váhou jejich ekonomiky ve světě a s demografií, ale došlo ve velmi dávné době k nárůstu jejího vlivu v rámci OSN. Celá řada jejich iniciativ je velmi populární. Eh, v OSN například hedvábná stezka, co se týče Arktidy čemuž tady zazněla jedna otázka, tak tady já jsem se nepodílel na žádných eh, diskuzích o té cestě přes eh, severní eh, pól, ale obecně je možné říci, že ta hedvábná stezka má velkou podporu v OSN e a Evropská unie by k tomu měla zaujmout nějaký jasný postoj. Protože to je velmi velký čínský produkt. SDG. My je chceme implementovat jak interně, tak externě, externě prostřednictvím naší nové eh, rozvojové politiky. A myslím, že máme eh, rozdány velmi dobré karty, máme také dobrou pověst, možná, že bychom eh, to měli úspěšně prodávat, ale jinak si myslím, že jsme na správné cestě. Potom máme povinnost za to, abychom SDG implementovali uvnitř Evropské unie, což je stejně důležité. A to proto, že pokud se nám to nepodaří, tak nemůžeme žádat po ostatních, aby to dělali, nebudeme důvěryhodní v očích našich partnerů. Takže je důležité, abychom eh, OSN byli schopni prezentovat přesvědčivě všechny ty věci, které my děláme v rámci EU. A jedna z nich je boj proti klimatickým změnám. V tom jsme byli průkopníky, na to jsme velmi pyšní. Já jsem tu, že jsem předkládal ty nástroje k ratifikaci a to potom vedlo k tomu, že v platnost stoupla pařížská dohoda. To byl historický okamžik ale teď je potřeba se postarat o to, aby ta pařížská dohoda byla implementována. A všichni víme, eh, že zatím se proto neudělal dostatek. Hlavně je potřeba se postarat o její plnou implementaci. A také vzhledem k novému postoji. To znamená hodně odpovědnosti pro EU. A to nemůžeme dělat sami, ale ve spolupráci s ostatními. A této oblasti. Například máme výbornou spolupráci s Čínou, na rozdíl od některých jiných oblastí. Ale rozhodně musíme mít více partnerů, více přátel. Klimatická diplomace je jeden z těch eh, nástrojů. Před několika lety jsem byl temníkem pro externí vztahy v Evropské komisi a pamatuju, že jsme tehdy o tom začali mluvit a jsem rád, že to pokračuje a že i ty nedávno přijaté závěry rady o tom hovoří. I parlament v tom může hrát důležitou roli, protože ten klimatický balíček musel být schválen eh, parlamentem, byl tady plně podpořen. A já ta, vnímám tu roli parlamenty také v externích vztazích jako velmi důležitou. Můžete to e, říci jinými slovy, ale eh, já to rozhodně podporuji a myslím, že to je i postoj paní Mogherini. Takže můžete s námi eh, počítat, že na to budeme spolupracovat, budeme se snažit zapojit do toho co nejvíce lidí, do toho pařížského koncensu a na tom základě jít ještě dál, protože musíme jít ještě dál. Pane Tanoku, Děkuji vám za to, že neustále upozorňujete na ty, eh, na tu vaši podporu eh, portugalsky hovořících zemích. Vaše otázka se týkala hlavně Brexitu a Rady bezpečnosti. Eh, vlastně tím mohu odpovědět i na další otázky, které směřovaly k Radě bezpečnosti, že jedna z mých priorit je zintenzivnit spolupráci mezi našimi členskými státy, které jsou v Radě bezpečnosti. A s nimi a v našem týmu na delegaci, ale s ostatními, kteří v Radě bezpečnosti nejsou, to také smlouvy předvídají, že členové Rady bezpečnosti spolupracují s těmi, kteří členy nejsou a my e, se snažíme jít nad rámec toho chceme se postarat o to, aby ti, kteří v Radě bezpečnosti jsou, eh, fungovali jako skupina, aby tím zlepšili tu možnost ovlivňovat eh, výsledné postoje Rady bezpečnosti. Vaše otázka se týkala toho, že eh, pokud všechno půjde podle plánu, tak jeden z těch dvou stálých členů Rady bezpečnosti už tam nebude. A proto je potřeba se ptát, jak funguje ta spolupráce mezi 27 a potom Spojeným královstvím, až odejde z EU. Já vám na to můžu dát svůj pohled. Já se vůbec neúčastním jednání o Brexitu. Díky bohu. Ale z pohledu eh, z New Yorku myslím, že dává smysl a tomu bychom měli věnovat pozornost, že státy, které v podstatě sdílejí stejné základní hodnoty a principy, a já si myslím, že také mají stejné geostrategické zájmy, tak by dávalo smysl, aby v budoucnosti našli nějaký způsob, jak spolu co nejlépe spolupracovat. A já vím, že to řekli mnozí a určitě to bude předmětem velmi důležitých ještě jednání v budoucnosti ale do toho zacházet nebudu, ale jako pozorovatel OSN eh, bych řekl, že to by bylo velmi smysluplné, abychom v budoucnosti zachovali eh, velmi úzký vztah. Bude to zájmu jak EU, tak i Spojeného království. A to proto, že si nemůžeme dovolit ani jedna z těchto stran v dnešním světě být eh, rozděleni u tolika věcí ty přesné podmínky, jak by to mělo eh, fungovat nebo jak to bude načasované, k tomu se vyjádřit nemůžu. Ale mohu říci, že až dosud jsem neviděl žádné větší rozdíly v účasti Spojeného království v našem koordinačním úsilí, v našich schůzkách. Je to business as usual. A tak by to také mělo být, protože Spojené království je pořád plnohodnotným členem EU. V budoucnosti by rozhodně bylo dobře se postarat o to, aby ten vztah byl co nejvší. Ale já nevím, jak přesně k tomu dospět. E, co se Kypru týče, mm, naše poslední diskuse s generálním tajemníkem e, znamenala, došla k závěru, že my jsme připraveni, pokud e, obě strany sporu budou připraveny. My rozhodně chceme najít nějaké řešení a na rozdíl od toho posledního pokusu bychom byli rádi, kdyby se to správné řešení podařilo najít, ale to musí vycházet z ochoty těch dvou stran. Ještě obecně k reformě OSN a reformě Rady bezpečnosti. Na to se také ptala Ana Gomeš a ostatní. Upří, je potřeba si vyjasnit jednu věc. Ty reformy, které zahájil Antonio Guterres, o kterých jsem mluvil já, nezahrnují reformu Rady bezpečnosti, takže generální tajemník rozhodně nepředložil nic ohledně Rady bezpečnosti. O té se diskutuje eh, ve zvláštní vyhrazené skupině těch členských států, které tam jsou. Co se nás týče, tedy Evropské unie, tak tady se asi všichni shodneme, že je potřeba provést reformu OSN. Ne, všechny ale členské státy na reformu Rady bezpečnosti mají stejný názor. A když slyším ty různé názory, tak eh, musím trochu kontrolovat nebo omezovat svůj vlastní postoj, protože to nespadá do mého mandátu. Je to obtížné, když eh, tady máme české státy, které mají výrazně jiný postoj k reformě OSN. <clears throat> Ale to omezení eh, práva VETA v některých eh, případech, jako je eh, genocida, tady myslím, že se na tom všichni shodnou, ale ne všichni členové Rady bezpečnosti se shodnou, že by se to jejich právo VETA mělo omezit. K Radě pro lidská práva, jejím prioritám, k tomu také zaznělo několik otázek. A já sdílím názor těch, kteří říkají, že bychom mohli být efektivnější v naší podpoře lidských práv a v tom, jakým způsobem zapojujeme další partnery do eh, tohoto ušlechtilého úsilí. Upřímně řečeno si nemyslím, že jsme až dosud byli nějak zvlášť efektivní, někdy více, někdy méně to se týká práce Rady pro lidská práva OSN, ale se Stavrosem Lambrinidisem, což je zvláštní vysladec EU pro lidská práva, a s paní Mogherini se věnujeme tomu, aby další země, zejména z jihu, se k nám přidali. A měli bychom upozorňovat na ty pozitivní výsledky v jejich zemích o lidských práv, aby to nebyla jenom Evropská unie a Kanada, která kteří budou říkat zbytku světa, jak se mají chovat, ale abychom jim nabídli nějaké konkrétní příklady úspěšné praxe států na jihu, rozvojových států, států, které mají pořád problémy s rozvojem a přitom jsou schopny eh, chránit lidská práva. Abychom vyvrátili to, co říkají naši kritici, že nejprve potřeba zajistit ten ekonomický rozvoj a teprve potom chránit lidská práva. A um, to zapadá do té probíhající ideologické debaty ve světě, kde um, i tyto názory mají svou podporu. Takže jedna z těch myšlenek, o které teď přemýšlíme, eh, a v tom bychom asi měli být kreativnější a počítáme také s vaším příspěvkem k tomu, abychom zvážili různé možnosti, eh, jak do toho zapojit eh, valné zhromáždění. Co se Ukrajiny týče, tady ta situace je zablokovaná. My si myslíme, že minské dohody jsou jediným způsobem, ale to nefunguje. Hovoří se, nebo někdo navrhl také možnost vyslání mírových jednotek, ale Moje hodnocení je to, že ty rozdíly mezi Moskvou a Kijevem ohledně rozsahu takové mise nám nedávají moc důvodu k naději. Ale samozřejmě to sledujeme s velkou pozorností, ale já si nedělám až tak velkou naději, že by k tomu mohlo dojít. K migraci, tady zaznělo také několik otázek e, s tím, že se projevil velmi rozdílné přístupy jenom v té několika minutové debatě, což také s těmi problémy souvisí, když máme zastupovat Evropskou unii v oblasti migrace. A proto jsem také vyzýval k jednotě, i když to je obtížné. My podporujeme politiku zaměřenou na občany Myslím, že teď, eh, ať to říkám na adresu paní Boxol, bychom eh, tady neměli hovořit o tom, jakým způsobem eh, projednáváme tyto věci, ale chtěl bych připomenout, že to byla Evropská unie, která požádala o přijetí toho globálního kompaktu o migraci. My si uvědomujeme, že migrace není jenom evropský problém, je to globální realita, která se vyžaduje globální řešení, nějaký globální rámec. Máme teď to, to prohlášení. Došlo také k zahájení jednání o globálním kompaktu, eh, který by pokrýval jak migranty, tak eh, uprchlíky. A teď je potřeba se postarat o to, aby to odráželo naše názory. A jediný způsob, jak můžeme ovlivnit tu finální formulaci, je, že budeme jednotní. Takže to prosím, mějte na paměti. Pokud budeme rozděleni, tak nám někdo nebude věnovat pozornost. Co se týče přítomnosti Evropské unie v New Yorku, a Jo Leinen uvedl několik údajů tom, jaká tam naše přítomnost je. Myslím, že teď ten e, náš vliv je tady větší než kdykoliv. E, v minulosti také to Vyplývá z toho, jaké tam zastáváme posty, jak spolu spolupracujeme. Musíme dělat víc, abychom ten vliv eh, efektivně prosazovali v rámci Rady bezpečnosti a abychom se postarali o tom, že tam, kde to bude možné, byli jednotní ohledně některých postojů. on, uh, I think I referred to human rights as well. Let me see. Yeah. Ano, lidská práva jsem tady, o tom jsem již hovořil, ale nechci na nikoho zapomenout. Chápu uh, stanovisko těch, kteří uh, Eh, nechtějí eh, společné křeslo pro EU a chápu i ty, kteří chtějí toto společné křeslo v Radě bezpečnosti pro EU. Eh, pokud jde o tu reformu, tady se, jsou různé, různá stanoviska, mm, stanoviska členských států, ale diskutuje se o tom, jak by, jaká by měla být reprezentativnost Rady bezpečnosti, jaké země by měly být zastoupeny, k tomu můžeme říct mnoho. Otázka eh, danění, to tady eh, zaznělo eh, k těm, mm, to je problematika, která možná sice je v, určité pozornosti, ale rozhodně ne úplně nejaktuálnější. Mnoho se ne, o tom nehovoří v rámci OSN, ale spíše v rámci OECD či na jiných forech. OSN se tomu tolik ne nevěnuje. Myslím, že jsem tedy odpověděl téměř na všechno, ale samozřejmě rád se s vámi spojím i bilaterálně. Víte, kde nenajíte, jak mě oslovit a kdykoliv budete mít cestu do New Yorku, mm, dejte mi vědět s nějakým předstihem, abychom vám připravili zajímavý program. Jak jsem říkal, parlament má úlohu ve vnějších vztazích, zahraničních vztazích a myslím si, že právě nám, diplomatům, mohou politici a poslanci pomoci eh, do velké míry, pokud jde o plnění našich cílů a zachování našich hodnot. Děkuji. Thank you, ambassador. A děkuji, eh, pane velvyslanče, bylo to velmi zajímavé a pro nás je vždy důležité se sejít s vámi a dozvědět se o tom, co se děje eh, v New Yorku. Nebojte se, v říjnu dorazíme a budeme se těšit na eh, to, že s vámi strávíme dva až tři zajímavé dny. Eh, nyní uzavírám tento bod na pořadu jednání. Děkuji a nashledanou a dostáváme se k dalšímu bodu, s kterým, kde budu spolupředsedat s Claire Mooney. A naším řečníkem, naším hostem je pan velvyslanec Mateus Paula. Ten již je také zde. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu eh, jednání dnešního zasedání. Vím, že někteří z vás musí odejít eh, dříve, takže se Navrhuji, abychom se omezili zhruba na hodinu, abychom v 11.15 mohli ukončit naše dnešní zasedání. Máme dnes skutečně portugalské dopoledne, protože po panu velvyslanci Amejdovi je zde pan velvyslanec Mateusz Paula, který je v, celé delegaci, v čele delegace Evropské unie v Nigeru. Vítám vás na zasedání AFETu. Někteří z našich kolegů se s vámi setkali během jejich nedávné návštěvy v Nigeru. Byli jsme v Agadezu a Mianeru e, e, pokud vám není známa situace v Nigeru, Niger je zemí, kterou, která představuje takovou zemi, jakou bychom si představovali, eh, že země v konfliktních eh, eh, zónách jsou, má demokratický systém, politici, kteří s námi spolupracují a problémy řeší. Niger patří mezi ty země, které dobře spolupracují s EU. Máme zde misi EUCAP a také velmi efektivně spolupracujeme s francouzskými silami v rámci operace Barken. Já bych chtěl poděkovat panu velvyslanci Mateuši Paulovi eh, během naší eh, delega- návštěvy naší delegace AFCD. E eh, Děkuji za jeho pohostěnost a nyní mu dávám slovo přímo panu velvyslanci. A pokud někdo za sede nechce nic říci, já tedy poprosím nejdříve pana velvyslance, aby zahájil naši rozpravu k tématu Nigeru. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Za prvé chci říci, že bylo pro mě potěšením přivítat delegaci Evropského parlamentu eh, v Nigeru a připravujeme další návštěvu, tentokrát výboru pro otázky spravedlnosti ale návštěva našeho výboru jistě je ještě eh, eh, vítanější, říká pan předseda. Ano, pane předsedo, já bych eh, rád řekl několik slov k situaci v Nigeru a budu eh, navazovat zejména na otázky bezpečnosti a rozvoje, což jsou dvě největší problematické oblasti v této eh, v této zemi. Jak víte, Niger je vlastně nejchudší zemí na světě, je poslední na žebříčku eh, toho indexu který zpravuje OSN, má tak velké problémy s bezpečností, protože leží mezi Malí, liby a na jihu se pohybují eh, skupiny Boko Haram. Takže ta situace je velmi obtížná a v tomto smyslu je téměř zázrakem, že ta země stále eh, funguje. Eh, a to je důležité, protože ty problémy s terorismem a s pašováním. To jsou problémy, které ve svém důsledku dopadají na Evropu. Tradičně EU je partnerem v Nigeru v, rámci spolupráce, boj proti chudobě, rozvojová pomoc, ale, pomoc, ale v posledních letech vzhledem k bezpečnostní a teroristické problematice a vzhledem k migračním tlakům se stal Niger transitní zemí pro do směrem do Evropy, ale není pouze transitní zemí, ale je také zemí původu pro mnoho mm, migrantů, kteří e, často mnoho e, lidí z Nigeru se, se přesouvají na mm, kvůli klimatickým změnám blíže e, k moři Eh, na pobřeží Slonoviny a do dalších zemí. Takže lidé se stěhují kvůli problémům z půdu. A Nigerie je také cílovou zemí, protože vítá uprchlíky ještě štědrou zemí a Boko Haram existuje Eh, nebo v důsledku jejich aktivit eh, došlo k 300 eh, tisíc lidí, při, přišlo o svá bydliště a v určitých oblastech Nigeru je kolem půl milionu uprchlíků. Největším problémem je ta transitní situace, protože mnoho obyvatel jde přes Agadeš a přes Niger ze subsárské Afriky. Dos- podařilo se nám dosáhnout mnohého v tomto aspektu migrace. V roce 2016, již v roce 2016 asi 70 tisíc uh, uh, migrantů přecha, přešlo Niger a přes Libii a 75 z nich skončilo v Itálii v Lampeduze. Nyní to je tak 3 až 4 tisíce těchto osob, takže se nám podařilo zmírnit ty tlaky a považujeme to za velký úspěch. Jaké jsou hlavní mm, důvody eh, tohoto Eh, toho, že se nám to podařilo dosáhnout. Za prvé eh, to byla politická vůle. Eh, vůle, jak říkal pan předseda ve svém úvodu, Niger je velmi kvalitním, spolehlivým partnerem pro Evropskou unii v tom smyslu, že před konferencí v Valety Lavelet v koncem roku 2015 Niger velmi jasně řekl, že existuje propojenost se vším tím pašováním. Pašování lidí, pašování zbraní a pašování drog je, pro u nich, je v jejich očích propojeno, že to vše také navazuje na terorismus. A byla provedena na této konferenci analýza té situace v tom smyslu, že že základy eh, právního státu jsou tím ohroženy eh, a požádali, Niger požádal o pomoc Evropské unii a v květnu před tou konferencí v Lavalet byl, bylo přijat, byl přijat v Nigeru zákon proti mm, mm, mm, eh, obchodování s lidmi. A předtím úřady byly obviněny, obviněny, že tento zákon byl přijat pod tlakem EU. A toto, tato argumentace se ob, opakuje. To slyšíte od lidí v, um, v Agadeři. Mm, eh, lidé to opakují, že to je jenom tlak EU. Eh, mnoho z nich se účastní mm, tohoto pašování a obchodování s lidmi. A eh, toto, tento zákon byl spochybněn, byla snaha o jeho zrušení velmi mm, otevřeným způsobem se vlastně volalo potom, aby se nadále pokračovalo v obchodování. Ale to byla přece jenom menšina, protože většina lidí chce rozvoj. Ministr spravedlnosti byl však velmi jednoznačný. Ten řekl, tento zákon byl přijat, protože my jsme se rozhodli přijmout, protože to bylo v našem eh, zájmu. V květnu došlo k velmi dramatické situaci, protože eh, byly nalezeny v poušti mm, ženy a děti již mrtví, kteří byli takto eh, pašováni či obchodováni a to vedlo i k přijetí tohoto zákona a byla zde, byl zde vznesen požadavek na EU, aby, aby pomohlo. Toto je tedy, aby pomohla Evropská unie. Toto je širší kontext Hmm. Jakmile nigerské úřady eh, pocítili, že partnerství s EU eh, e je eh, silné, byl přijat nouzový eh, fond, začaly se realizovat projekty. Byla tady určitá frustrace, protože to byla nouzová, naléhavá situace a něco, věci některé trvaly déle. My jsme se snažili rychle tyto projekty realizovat, aby ten eh, dopad byl eh, rychlý a hmatatelný. Ty projekty v rámci toho fondu nouzového probíhají, běží a jsou ze strany Nigeru oceňovány a e, zahrnují i aspekt bezpečnosti. Máme e, tady tu misi EUCAP Sahel, což je mise, která tam funguje již od roku 2011. E, Jednalo se zejména o výcvik civilních složek proti terorismu a nyní to má i další mandát, mandát tedy práce proti nelegální migraci a ochrana hranic a spolupráce v rámci ochrany hranic. Tato spolupráce je velmi oceňována a vedle toho jsou další projekty proti obchodování, potom se pracuje na vzniku společných eh, vyšetřovacích týmů, které jsou eh, tvořeny policejními eh, zástupci policie z Francie a Španělska a místními policisty a spo, usilují společně o rozbití těch těch eh, eh, obchodnických eh, gangů. A to je tedy to, co vedlo k tomu úspěchu. Politická vůle na straně Nigeru, bohužel tomu tak není v jiných zemích a proto mikrofon, prosím. And second, a strong uh, politická vůle a za druhé silná pomoc a spolupráce ze strany EU. To není jenom EU, ale konkrétně členské státy. E, e, mnoho návštěv e, pan prezident Olan nyní prezident eh, Macron, paní Mogherini navštívila Niger. Byla to první návštěva, eh, když eh, nastoupila do své funkce, čili celá řada velmi důležitých návštěv z členských zemí. A 16. března se připravuje setkání ministrů vnitra z Myanmaru při Francie, Německo, Itálie a Španělsko a také EU. Pan komisař Avramopoulos se bude účastnit a také země G5, regionální G5 a také země e, jako je e, Mali, Libie, pobřeží Slonoviny, e, to jsou země zdrojové, tedy odkud pocházejí migranti. Uh, 23. Eh, února byl summit G5 eh, v Bruselu, 450 eh, milionů euro bylo jaksi při, při znáno této skupině G5 na rozvojovou pomoc a cílem skupiny G5 je udržitelnost, udržitelnost chtějí mandát podle kapitoly 7, e, což není úplně jedno e, e, duché, ale partnerství s G5, rozvoj, jová pomoc, bezpečnost, řešení těch základních klíčových příčin práce se zeměmi původu migrace, protože my financujeme i o IOM a další organizace, aby bylo dosaženo toho, že lidé budou eh, eh, evakováni. Potom šokujícím eh, videu, které se objevilo, to bylo vedlo k určitému pochopení a osvětě v těch zemí původu do té doby to, si to nechtěli připouštět, takže spolupráce je nyní mnohem lepší a ta spolupráce musí být dlouhodobě zaměřena vzdělání, demografie, rozvoje, rozvojová pomoc, demografické otázky, ty jsou velkým eh, problémem. Tolik tedy z mé strany a nyní rád odpovím vaše otázky. Děkujeme, pane velvyslanče. To skutečně, mohu říct, byla jedna z nejzajímavějších návštěv, které jsem absolvoval v posledních čtyřech letech v Evropském parlamentu a mohu zdůraznit to, co jste řekl, Niger je jedním z našich nejlepších, nejspolehlivějších partnerů, i přes to, že je to tak nesmírně chudá země. A jakékoliv úsilí, které bychom mohli věnovat k podpoře této země, je podle mého názoru skutečně velice dobře vynaloženým úsilím. A tím se dostáváme k otázkám a odpovědím. Máme zde čtyři kolegy, kteří přihlásili, se přihlásili o slovo. Pan Panzer je prvním. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dvě stručné otázky, u kterých bych rád poprosil o názor pana velvyslance a děkuji vám za to, že jste mezi námi. První věc. Mnoho lidí má takový pocit, že Niger, já nevím, zda mě pan velvyslanec slyší, nevím, pane velvyslanče, zda mě slyšíte, takže mnoho lidí se domnívá, že Niger byl jaksi zvolen do takové zvláštní pozice vůči EU nedostatek společné imigrační politiky znamená to, že jsme museli vlastně za EU externalizovat naše hranice a identifikovali jsme Niger jako takové základní centrální místo této externalizace tohoto problému. Ovšem s tím jsou spojena další problematická místa. Samozřejmě, že pokud jde o kontrolu na jejich straně. a Kadeš byl vždycky křižovatkou imigrace i v minulosti. A kontroly, které tam probíhají, znamenají eh, i menší přítomnost migrantů, i přesto, že někteří se spíše přemístili do těch okolitých oblastí, pouštních oblastí, Někteří naopak šli trošku do takové ilegality, už je není tak vidět. Ale je tam samozřejmě i riziko toho, že se stanou předmětem obchodování, ať už um, překupníků s lidskými bytostmi nebo se zbraněmi. Další záležitost se týká vojenské přítomnosti v této oblasti která byla identifikována jakožto přítomnost vojenská, která by měla právě zabránit další imigraci. Proto bych se rád zeptal i na váš názor, protože tato posílená vojenská přítomnost vyvolává určité reakce. Vojenská přítomnost je považována džihadisty za okupaci této země což by mohlo vést k dalším problémům. I na straně těchto vojenských zástupců v Nižéru. Proto bych se rád zeptal, zda tato operace, která tam probíhá, to znamená lepší kontroly na celém území s cílem zabránit dalším migračním tokům. Zda tato operace přináší ovoce, nebo je to spíše zdroj dalších problémů, které se mohou objevit v následujících měsících. Děkujeme a nyní za EKR pan Charles Tenek. Děkuji, předsedo. Rád bych rád bych řekl, že souhlasím s panem Pancerem v tom, že výsledky italských voleb v podstatě znamenají to, že imigrační toky kontrola migrace ze subsaharské Afriky a ze Sahelu bude obrovskou výzvou nejenom do těchto oblastí, afrických oblastí, ale i do Evropské unie. Vidíme, že došlo k nárůstu a vzestupu populistických um, stran, které tlačí na tuto problematiku a že v podstatě nevidíme žádné řešení ohledně stabilizace Sahelu jelikož klimatické změny do budoucna zřejmě z této oblasti udělají jeden z největších hroze pro Evropskou unii v následujících dekádách. Všem něco nedávnějšího zavraždění OSN vojáků v Nigéru v říjnu loňského roku. Hovořilo se o tom i v tisku. Já jsem připravil zprávu v Evropském parlamentu, vlastně jedinou zprávu o Sahelu, o tomto regionu. Já jsem se právě zaměřil na tento přechod Afriky z, ze západu na východ, Boko Haram, jejich postup, eh, Al-Shabaab, je to taková téměř dálnice přes Sahel, kde se organizuje, organiz, eh, organizuje kriminalita v oblasti obchodování se zbraněmi, lidmi. Je to něco, co destabilizuje nejenom Afriku, ale je to obrovská globální hrozba. neustál takové nějaké potlačování či um, vítězství nad eh, ISISem v, na Blízkém východě znamená to, že se mohou přesunout do Sahelu. Tam, je, tam jsou ty podmínky mnohem obtížnější, pokud jde o jejich vysledování. Rád bych se zeptal, pokud je o nějaké demarkační úsilí sahelských zemí, pokud je o hranice, občas jsou to takové hranice z písku, žádné jasnější demarkační zóny, efektivní, které by umožnily efektivnější kontroly, především nezákonné posuny, přesuny teroristů, organizovaných eh, zločinců. Další věc, eh, o které jsem hovořil ve zprávě o Nižéru, pokud si správně pamatuji, Niger má obrovské zásoby jedného, jednoho druhu um, ehm, uranu, což by mohl být eh, obrovský problém, pokud by se toho zmocnili mezinárodní teroristé. Není to sice nukleární, ale je to radioaktivní prvek, pokud by se to dostalo do Evropy. Můžete nějak zajistit, že eh, uranové doly v Nigeru jsou zabezpečeny a že jsou chráněny proti takovým útokům či takovým nápadům. Děkujeme. Pani Lezing za Děkuji. My jsme nedávno eh, sedím tady uprostřed. Nedávno jsme zažili konferenci na vysoké úrovni mezi Evropskou unii a Afrikou, kde se ta situace v Nigeru probírala z různých eh, úhlů pohledu. Těch problémů tady je řada a složitých a to bychom eh, si měli uvědomovat. A proto je důležité, abychom naslouchali těm hlasům z těchto zemí, abychom nepřidávali problémy další. Na té konferenci byl právě zástupce Nigeru, který velmi přesvědčivě hovořil o tom, že přeshraniční obchod v této zemi probíhá prostřednictvím velmi tradičním, tradičních postupů, což znamená, že ty životní podmínky pro lidi jsou velmi nízké. A nejde tady jenom o obchod s lidmi, terorismus a tak dále, ale jde tady i o ten o to, že neexistují eh, moc velké možnosti, jak eh, se vydělat na živobytí. A když mluvíme o Sahelu, tak bych se chtěla zeptat na ty životní eh, podmínky. Jak tady funguje hospodářství například na venkově, nebo jestli existuje nějaký způsob, jak kompenzovat eh, případný výpadek eh, živobytí, nebo jestli existují nějaké mechanismy, jak zajistit důstojné životní podmínky. Někteří eh, popisovali eh, Niger jako jakýsi kotel pod tlakem, který by mohl eh, brzy vybuchnout. To říkal i zástupce OSN, který říkal, že to je neudržitelné, aby to pokračovalo. A že Niger už také nebude moci dále přijímat uprchlíky, kteří přes Niger procházejí na cestě do EU, pokud jim Evropská unie nepomůže více. Potom se hovořilo také o té tragédii v poušti. Vy jste se o tom také zmiňoval. Německá televize ARD uváděla, že nigerští vojáci mm, například jim brání těm uprchlíkům, kteří přecházejí přes poušť, aby eh, měli přístup k vodě, aby jim znesnadnili cestu. Je to nějaká oficiální politika, nebo to bylo eh, jenom náhodné? A jak se k tomu staví mise EUCAP? A ještě k oblasti lidských práv. Amnesty International ve své zprávě uvádí, že lidská práva uprchlíků, kteří tady pobývají, se v poslední době velmi zhoršila. Jak můžeme pomoci, aby se to zlepšilo co tedy k tomu nám můžete říci. A ještě jednou se chci zeptat na otázku terorismu. Na destabilizační síly některých zemí. Vy stále hovořil také o podpeře udržitelnosti, o tom, že ty intervence by měly probíhat dlouhodoběji. Pátek se v Burkině Faso odehrál útok, k, ve kterém přišlo život 20 lidí, který se dává do souvislosti s al qaidou A já si tedy dělám obavy z toho, jestli eh, v důsledku intervencí G5 se tady nenastartoval ten bludný kruh, eh, kdy to nevyhnutelně povede k destabilizaci tohoto regionu. a že ta krátkodobá pomoc evropských zemí to nezlepší. A úplně nakonec bych měla ještě jednu otázku. Jak vysoké jsou ty náklady na intervenci té G5? Já jsem slyšela hovořit o 115 milionech eur a zajímalo by mě, odkud tyto peníze pocházejí. Danke, Frau Lösing. Děkujeme, paní Lösing. A teď pan Buchner za zelené jako poslední řečník. Děkuji. Já bych eh, se chtěl vrátit k vaší poslední větě. Vy jste hovořil o spolupráci EU eh, e EU, vy jste hovořil o vzdělávání, zaměstnanosti, Mě by to zajímalo podrobněji, co tím máte na mysli, zejména u rozvojové pomoci. Tam to je často tak, že v řadě afrických zemích, ano, mají eh, zájem o rozvojovou pomoc. Krátkodobě to pomůže, ale současně s tím to eh, eh, může být škodlivé. A proto mě zajímalo, jak přesně, eh, jaký přesně má dopad ta rozvojová pomoc evropských zemí na situaci v Nigeru. Děkuji. Má někdo ještě eh, zájem o slovo? Není tomu tak? V tom případě, pane velvyslanče, bych vás chtěl poprosit, abyste zareagoval. Já si ještě dovolím sám jednu poznámku. Paní Lezing velmi obšírně hovořila o intervenci G5. My jsme tam byli v prosinci, paní Lezing. A myslím, že dojem eh, z rozhovoru eh, se všemi partnery bylo, byla velká vděčnost, velké poděkování za toto angažma a že ten boj proti teroristickým skupinám je klíčový v této oblasti. A to, že také často hovořili o tom, že teroristé zničili živobytí mnohých lidí v Agadeši, protože cestovní ruch se tady zhroutil. Agadeš eh, byl velmi často tou destinací pro turisty, kteří se chtěli podívat do pouště a ten způsob obživy tady v důsledku eh, teroristických skupin úplně zmizel. Takže my jsme tady slyšeli velkou chválu, zejména těch francouzských jednotek, kteří to, eh, tu vojenskou pomoc tady koordinují. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, děkuji Vážený pane předsedo, děkuji za všechny otázky. Dobře, takže jestli dovolíte, tak v tom pořadí, ve kterém ty otázky zazněly, tak já budu odpovídat. Nejprve externalizace hranic. To znamená, že to, že Evropská unie snad externalizovala své hranice za spolupráci s Nigérem, jelikož ta situace v Libii je tak komplikovaná, nemáme tam vládu, je tam několik různých um, dílčích vlád, situace je šíleně komplikovaná. Ovšem, jestli dovolíte, rád bych to trošičku objasnila. Niger je nesmírně důležitým partnerem pro Evropskou unii. Geostrategicky samozřejmě to hraje nesmírně důležitou roli z bezpečnostního hlediska. Samozřejmě o tom jsme hovořili s ohledem na terorismus. Nesmíme zapomínat na to, že terorismus představuje obrovskou výzvu pro celý Sahel, pro celý Niger a pro celou Evropu, protože samozřejmě to můžeme považovat, a to musíme říci jasně, téměř za evropské hranice. A pokud jde o Niger, my skutečně zde máme obrovské štěstí a pan předseda se to eh, o tom rovněž zmínil. Niger je partner, který je nesmírně spolehlivý. I přesto, že je to nejchudší země na celém světě, jsou to lidé, kteří opravdu naše suverenitu ehm, si nesmírně cení. Ehm, oni skutečně jsou z toho nadšení, když vidí tu svrchovanost na naší straně. Nechtějí, aby došlo k podobným chybám jako v minulosti. Například nechtějí, aby se opakovalo to, ehm, k čemu došlo v Mali za eh, bývalého prezidenta došlo k tomu, že v podstatě vlastně došlo k eh, zabírání jejich území a tak dále. Když se ale podíváme eh, na to, jak to vypadá ve světě, tak potom, jakmile ztratíte tuto suverénní, tuto svrchovanost, tak potom už je obtížné se opětovně těch území, opětovně tato území získat. U Nigeru například premiér je Tuareg, a e, rovněž e, náčelník generálního štábu je Tuareg, čili je zde taková koheze, taková obrovská vůle propojit veškerá etnika v Nigeru. To je zásadní věc. A pokud jde o vojenskou přítomnost, operace Bakan je francouzskou operací, Oni jsou přímo na místě, je jasné, že žádali od evropských partnerů solidární přístup a já si myslím, že to bylo vyslyšeno. Německo například je čím dál tím více přítomno v Nigeru i v Sahelu. Probíhají zde vojenské operace, mm, američané rovněž jsou společně s francouzi přítomní nejenom pokud je o vojenské operace, ale i rozvoj. Itálie se zapojila došlo ke konkrétní operaci díky italské angažovanosti, výcvik místních vojáků a samozřejmě i naše mise Evropské unie EUCAP Sahel. Takže Myslím si, že samozřejmě, že zde vidíme i reakci ze strany místního lidu, to je jasné, toto je nesmírně citlivé téma, přítomnost vojenské letiska, vojenské základny a tak dále. Samozřejmě, že to vyžaduje veliké úsilí na straně prezidenta Jusufu a e, jeho vlády, aby to dostatečně vysvětlili svým lidem. A myslím, že to dělají. A častokrát poděkoval za přítomnost spojenců na jejich území za tuto pomoc, protože terorismus je pro Niger obrovskou hrozbou. Viděli jsme to v Burkina Faso nedávno, je v minulý týden, nebo eh, pobřeží Slonoviny nebo Mali, takže skutečně v Nigéru, ano, tam dochází k těm útocím především na hranicích, problémy přichází z Mali a z Libie, Boko Haram rovněž není pod kontrolou, čili to jsou ty tři fronty. I přesto stát v Nigeru funguje proto nás žádají o pomoc, o posílení kapacit. Skutečně mají i velice dobrý spravodajský systém. Skutečně se jim povedlo odhalit mnoho atentátů, zneškodnit je. Dokonce G5 sahelskou řídí eh, Niger, takže samozřejmě je to pro nás nesmírně důležité. Abychom trošku pochopili to propojení mezi bezpečností a rozvojem. V MOP konflikty ve státu Kurma mezi Nigerem, Mali a Burkinou Faso. Toto je zóna, která je velice nestabilizovaná. Veškeré problémy destabilizačního charakteru v tomto regionu jsou v důsledku situace v Mali. Byl tam zavražděn profesor nedávno. Například děti tam nemohou chodit do školy, protože učitelé se bojí chodit do práce. Když tam prostě není bezpečnost, tak tam není žádný rozvoj. Ty hrozby jsou obrovské. Samozřejmě, že i tam je radikalizace, která těží z chudoby této země. Takže ty odpovědi na vaše otázky jsou nesmírně složité, komplexní. Na jedné straně je to podpora bezpečnosti jistě, ale i rozvojem, to znamená útočit na příčiny chudoby. A nyní pokud je o vzdělávání v Nigeru. To je obrovský problém. Měli bychom investovat masivně do vzdělávání v Nigeru, protože tam došlo k takové demografické pompě. Růst populace je nejvyšší na celém světě v Nigeru. Víte, já nechci znít negativně, ne všechno je tam černé. Je tam určitá naděje. Proč? Prezident Jusufu, a my jsme v tom hráli důležitou roli, to znamená vyslanec EU a mezinárodní společenství, například dvali na um, zákonu, který pokrývá Eh, povinnou školní docházku děvčat. To je velice důležité, protože demografie všech těchto zemí v 90. letech byla stejná, všechny arabské země, moslimské země, nějakým způsobem tento přechod demografický uřídili a právě proto musíme v tomto ohledu něco udělat, protože ten růst eh, obyvatel Nigeru znamená, že musí ročně vytvořit místa pro 6 tisíc dětí ve školách. To je eh, něco, co je skutečně, eh, není to něco, co nám zmizí zítra, to je problém do budoucna tak právě proto se snaží kvantitativně investovat do vzdělávání, do školství, eh, najímají kvalitnější učitele, děti se totiž nebyly schopny naučit číst a psát a díky EU pracujeme právě na těchto reformách, spolupracujeme s nimi. Například minister pro základní školství začíná nyní hodnotit situaci, dostat učitelé na stejnou úroveň vzdělání. Je to investice do sociálních projektů, do vzdělávání, do potravinové bezpečnosti, rozvoje venkova, čili ta pomoc Evropské unie v tomto ohledu. Víte, Niger je beneficientem eh, z Evropského fondu pro rozvoj, kde máme 600 milionů eur, které jsme eh, předložili, mm, poskytli, plus po revizi dalších 90 milionů a na hlavu skutečně je to nejvyšší beneficient na celém světě. Samozřejmě, že především investujeme do potravinové bezpečnosti, základních sociálních služeb, dobré zprávy a řízení věcí veřejných a justice. Ta situace je opravdu velice komplikovaná. I naše aktivity jsou tím způsobem komplikované. Samozřejmě, že máme určité urgentní krátkodobé cíle, ale zároveň nesmíme zapomínat na dlouhodobé cíle. Nesmíme to znát. V Nigeru a v Africe prostě musíme vnímat eh, všechno toto i jako obrovskou příležitost. Všechno se tam rychle hne kupředu. Inovace, mládí, mm, digitální revoluce, lidé jsou propojeni čím dál tím více a právě to je přiměje k tomu, že chtějí lepší život a tlačí to potom na ty migrační toky. Samozřejmě, že klimatické změny to je obrovská hrozba. Souhlasím s vámi, toto je obrovský tlak. My na tom musíme pracovat. Například je to program rekuperace um, pozemků, certifikace, nesmírně obtížné téma klimatické změny nás nutí, abychom byli aktivnější v, tomto, v této oblasti. Dále, pokud jde o určitý model inspirační, kde Nigerici obyvatelé Nigeru si, se snaží si pomáhat i sami sobě na základě různých konkrétních projektů. A dále je to přeshraniční obchod, to byla další otázka. Samozřejmě jsou tam i kriminální živly, to je jasné. Obchodníci s lidmi, kteří tam ponechají lidi na pospas a vědí, že tam zemřou někde v poušti. Já jsem skutečně navštívil mnoho těchto center, Eh, detenčních a ty historky jsou příšerné, je to něco šíleného, nemusíte se dívat na video z CNN, které šokovalo veřejnost, jenom když si poslechnete jejich příběhy, tak je to nesmírně bolestivé. Samozřejmě, že je zde obrovské úsilí, které musíme udělat v oblasti komunikace, protože ta dramata těchto lidí, ty jejich životní osudy by mohly sloužit rovněž uh, jako vzdělávací nástroj, odradit ty ostatní um, od, toho, od této cesty, ale musíme především zaměřit naši pozornost na rozvoj, na tero, boj proti terorismu a boj proti um, um, obchodníkům s lidmi. Ale je to složité téma. Krátkodobé cíle, středně dobý horizont, dlouhodobé cíle, ale jsem přesvědčen o tom, že je to v našem zájmu, protože jinak dojde k tomuto migračnímu toku Eh, obrovskému tlaku eh, obrovskému tlaku ze strany terorismu a tak dále. A právě proto musíme znásobit naše úsilí i v oblasti rozvojové pomoci. Udělali jsme samozřejmě obrovský eh, díl práce, ale musíme změnit i to paradigma a po, vzít si ponaučení například společné vojenské síly G5 v sahelské. S tím souhlasím. Je velice důležité takto postupovat, protože ty hrozby jsou reálné a právě proto to, to není něco, co nám smyslí přes noc. Jsou tam i teroristé, kteří přichází z Blízkého východu, ze Syrie, z Iráku. My to víme. Máme informace o tom, že se nám v Sahelu a v Libii usazují, čili je to obrovská výzva. A pokud jde o naši pomoc, Domnívám se, že Evropská unie je tam opravdu přítomná, čím dál tím více přítomná. A já v tom vidím velikou naději. Máme úžasnou spolupráci s členskými zeměmi přímo v terénu. Například um, uh, pozemkové různé fondy, které zde máme, Německo, Norsko, dále lidská práva. Summit G5, na tom se zúčastnila i Eh, zúčastnilo Švédsko, Nizozemí, Dánsko, které zorganizovalo takový seminář o lidských právech a společných eh, eh, vojenských, policejních silách, složkách a tak dále. Čili ta diskuze probíhá, je to kvalitní diskuze, země mají zájem na spolupráci. Já doufám, že jsem to snad jako pokryl všechno ty otázky, ne, omlouvám se, mini. Teda, promiňte, doly, uranové doly. Ano, takže Samozřejmě eh, je to situace problematická, protože například v rozpočtu se navýšil rozpočet v oblasti bezpečnosti z 10 na 18 protože ta bezpečnostní situace je tak zásadní, že ceny u, uranu eh, klesly, zatímco představovaly obrovskou část eh, příjmu rozpočtu. Například i cena ropy šla dolů. Pokud jde o obchod z Nigérií, to rovněž mělo obrovský dopad na Niger, protože e, došlo ke krizi v Nigérii, čili ta situace je nesmírně složitá. Areva e, je přímo na místě, francouzi jsou na místě, ale zredukovali své investice do uranových dolů, protože už to není rentabilní, už to bohužel ten urán vlastně um, státní kase téměř nic nepřináší, ale mám prav, máte pravdu já vím, že je, to za, že je to tam snad nyní dobře zabezpečeno, tyto doly, francouzi jsou tam přítomní, ta akadeši je e, základna americká. Čtyři američtí vojáci bohužel skutečně byli zavražděni nedávno u toho přepadení. Ta situace je nesmírně obtížná, nesmírně dramatická ale mm, myslím si, že američané ještě posílí svou přítomnost v Nigeru, nestáhnou se především v Agadeši na této vojenské základně. Nevím, zda jsem zapomněl ještě na nějaký dotaz, který zazněl snadné. Ano, děkujeme, říká pan předseda. Ještě nějaké další otázky ze strany kolegů? Není tomu tak. Pane velvyslanče, tím pádem vám děkujeme za vaši návštěvu Bruselu, děkujeme za práci, kterou v Niamé odvádíte, velice důležitou práci. Naši europoslanci budou samozřejmě vás dále následovat a navštěvovat. Vaše země, nebo tato země je pro nás nesmírně důležitá. Další bodem našeho programu je bod různé, nemáte žádné připomínky, tak 12.3. se sejdeme ve Štrasburgu večer. Kromě výměny názoru, které načekají s generálním eh, tajemníkem eh, pane Jakadutem, to bude i otázka krizové situace, dodávky plynu na Ukrajině, zastupci SVČ i komise budou přítomni a zároveň CEO Naftogasu, společnosti Naftogaz z Kieva. Takže tímto končím dnešní jednání a přeji vám příjemný den. Děkuji.